na právnímu výboru. A třetí a poslední sdělení. Eh, frakce socialistů sdělila předsedovi, že pan Renato Soru eh, vzhledem ke svému eh, ke své žádosti opustil tuto frakci a, a